Colleagues, Vážení kolegové, dámy a pánové, je na čas, abychom opět začali pracovat. Včera, pozdě odpoledne, jsme měli zasedání koordinátorů Zápis je právě rozdáván a budeme ji považovat za přijatý, pokud nikdo nebude mít žádné námitky do konce dnešní schůze. Rád bych využil této příležitosti a informoval vás, že naše schůze probíhá e, za přítomnosti zástupců americké obchodní komory. Měli jsme spolu snídani, kde proběhla výměna názoru, kde jsme se bavili především o vývoji vyjednávání Doha. Takže vás vítáme a doufám, že se vám naše schůze bude líbit. Dovolte mi, abych vás informoval, protože musíme přijmout rozhodnutí. Můžete mi prosím věnovat pozornost? Prosím, věnujte mi pozornost, protože musíme přijmout rozhodnutí. Druhé rozhodnutí, které se týká neformálního vyjednávání jak s radou, tak komisí, které se dostává do prvního čtení, dohody o prvního čtení. Týká se to bilaterální bezpečnostní doložky o volném obchodě, dohodě o volném obchodě mezi Evropskou unii a Jižní Koreou. Na základě principu vyjednávání o, o volných dohodách o volném obchodu, na základě základě našich principů, které máme. Prosím, můžete mi věnovat pozornost? Zahájili jsme naši schůzi. Veškeré hovory byste měli mít mimo tuto místnost. Takže v zásadě interních principů řádného legislativního postupu, která se týká obchodu, o volném obchodě, které bylo přijato 31. 23. 1. letošního roku. Týká se to neformálního vyjednávání s komisí a s radou. Dospěli jsme k dohodě, která má být přijata v prvním čtení. Dále přijatá zpráva bude znamenat mandát pro vyjednávací tým. A za třetí Vědnávací tým se bude skládat z mé osoby jako předsedy, dále zpravodaje pana Falbra a stínového zpravodaje pana Lengeho, pana Stedyho, Fajera a Šolce. To je formální rozhodnutí, které musíme přijmout, abychom mohli postoupit v této oblasti. Má někdo nějakou námitku vůči tomuto návrhu? Žádná námitka, takže tento návrh byl přijat. Dostáváme se k bodu 9. Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem. Naším zpravodajem je pan Metin Kazek, jak víte. A budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a následně o celé zprávě. Takže začneme s pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme elektronicky hlasovat. Takže já jsem se také zapomněl na hlasovací kartu. Zkontrolovali jsme pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 3 a 4 budeme hlasovat dohromady. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme. Elektronickým hlasováním zahajuji hlasování. Přijato. Pozměvací návrh. Máme nyní ústní pozměvací návrh číslo 1. Má, budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Budeme hlasovat elektronicky. Výsledek je zamítnuto. Není mikrofon. maybe, maybe, that doesn't work either. Sir, my voting machine doesn't work. Mé hlasovací zařízení nefunguje a já bych rád hlasoval pro. Použijte prosím jiné hlasovací zařízení, říká pan předseda. Budeme hlasovat Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7. Ten byl stažen. Dále ústní pozměvací návrh číslo 2. Je někdo proti? Budeme hlasovat, kdo je pro. Pr- proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměvací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže zkontrolujeme číslo 12. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 12. Zahoji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Odpadá. 18. Stažená. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 19 odpadá. 15 odpadá. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu číslo 3. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 27. Kde pro? 27. Ostatní odpadly. Hlasujeme o 27. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ústní pozměvací návrh číslo 3. Kdo je pro? Není nikdo proti hlasování ústním pozměvacím návrhu? Kdo hlasuje pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 29 odpadá, 31 odpadá, 32 stažena, 30 odpadá, 33 staženo. Hlasujeme o 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 36, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasujeme o 36. Zahajuji hlasování. Konečný výsledek přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38. Kde pro? 38. Kde pro? Ne, 37. byla zamítnuta. Zkontrolujeme tedy hlasování o 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To samé platí v případě čtyřicítky, jedna čtyřicítky. Ano, zapomněl jsem, že hlasujeme nejen o 39, ale zároveň o 40 a 1 40. Chcete zkontrolovat hlasování? Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o 39, 40 a 1 40 dohromady. Přijato. Návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh číslo 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Všechny pozměňovací návrhy odpadají až ke kompromisnímu návrhu číslo 6. Kde je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 58, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Kdo je pro? Přijato 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh ten je zamítnut. 64. Budeme kontrolovat 62. Zahajuji elektronické hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní ne, budeme kontrolovat 68. Elektronicky zahajuji hlasování. Teď kontrolujeme 68. Je zahájeno hlasování elektronické. And it was adopted. A je přijat. Kompromisní návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. Přejdeme na další stránku 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnout. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Jenom jsem chtěl dodat slovo, které je, eh, a to je důležité členské státy, to k tomu jedenáctému kompromisnímu pozměňovacímu návrhu. To je ústní pozměňovací návrh. Měli bychom napsat relevantní členské státy. Máte něco proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Budeme tedy hlasovat o kompromisním návrhu s tímto návrhem ústním. Kdo je pro? we are Jadot, Yannick Jadot. But, but your... Poznámka mimo mikrofon. Takže vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobrá, hlasujeme o kompromisním návrhu tak, jak je, bez ústního pozměňovacího návrhu. Kompromisní návrh číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 80. Kompromisní návrh 12, kdo je? Ano, 83 nebylo přijato, takže budeme hlasovat o 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ještě jednou, říkáme to 84. De manière positive, l'amendement 84 tombe. Ale 84 odpadá. 83 od, m, mm, byl zamítnut. A proto musíme hlasovat o 84. Proto tedy opakujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 84. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 85. Je kompatibilní s dvanáctkou. Kdo je pro 85? No, it doesn't fall. Because there is a change deepened by Foster, so it's not the same word. So it's In favor, amendments Kdo je pro pozměňovací návrh 85? Kompromisní návrh už byl odhlasován a přijat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 85. To je změna jednoho slova, takže už to je pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasujeme o 85, se zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Konečné hlasování elektronicky Zahajuji hlasování. Je to elektronické hlasování o celém návrhu stanoviska. Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Blahopřeji navrhovateli. And to the shadow of course. A také stínovým zpravodajům.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 Prosím vás o pozornost, budeme ještě hlasovat o bodu číslo 10. Prosím. Je to makrofinanční pomoc pro Moldavskou republiku. Jedná se zde o přijetí pozměňovacích návrhů eh, k k této zprávě. Je tu pět pozměňovacích návrhů a budeme hlasovat pouze o nich. A závěrečné hlasování se odehraje teprve v srpnu. The five amendments. Takže tu máme pět posledních pozměňovacích návrhů od zpravodaje. Můžeme odhlasovat en blok? Máte výhrady vůči hlasování en bloku těchto pozměňovacích návrhů? Yes. Yeah, if a question... Pokud to je, jak si myslím, eh, chceme tedy hlasovat, chceme hlasovat pro eh, většinu a u jednoho proti, jestli to je tak, jak to chápu já tedy. Takže pozměňovací návrh číslo dva, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení, to je pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Tak, přijat, mm, přijaty byly tyto pozměňovací návrhy podle seznamu a zpravodaj eh, navrhuje, aby byly začleněny do neformálního vyjednávání o trialogu eh, dohoda v prvním čtení a já navrhu následující rozhodnutí podle našich pravidel výboru. Nejdříve neformální vyjednávání s radou a komisí, pak dohoda v prvním čtení a za druhé Pozměňovací návrhy, které byly přijaté, by měly být základem pro mandát vyjednávacího týmu. Vyjednávací tým bude se stávat ze zpravodaje Julia Winklera, stínových zpravodajů pana Kutaše, Šulce a Zahradila. Přijímáte tento návrh, máte vůči němu výhrady, je tedy přijat tento návrh. A teď se vrátíme eh, k bodu číslo 3, který nám zde zůstal od včerejška. Protože kolegyně paní Muscardini s námi nebyla. Na začátku. Jak víte, třeba, že se jedná o uvádění země původu, co se dnes s vámi děje? ještě nejsou prázdniny. Letní pauza začíná až v pátek. Žádám eh, osoby, které nejsou členy eh, tohoto výboru, aby, aby nekonali diskuze zde uvnitř v sále. To se týká všech. This is not a forum, a public forum. Toto není tak veřejné fórum. Vraťme se tedy k práci. Bod číslo 3 ze včerejška neboli projednání návrhu zprávy eh, paní Kristiany Muscardini o uvádění země původu u některých produktů dovážených ze třetích zemí. Jak víte, a jak vědí mezinárodní partnery, tak my nemáme v EU pravidla, která by e, ukládala povinnost dovozcům ze třetích zemí, aby psali místo původu produktu, což nám znemožňuje získat zásadní informace pro e, e, evropské spotřebitele. Evropský parlament velkou většinou přijal usnesení o Eh, této věci a to ke konci loňského roku. Nyní máme příležitost diskutovat o konkrétním návrhu na nařízení. A já chci předat slovo k paní kolegyni a místopředsedkyni Kristianě Muscardini. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, kolegové, už jsme měli dvakrát příležitost zde ve výboru vyměňovat si názory o tomto tématu a jako, jak už připomněl pan předseda, Evropský parlament na plenárním zasedání též už měl příležitost vyjádřit se ohledně nutnosti nařízení, eh, které konečně by eh, postavilo Evropskou unii na úroveň eh, našich hlavních konkurentů a obchodních partnerů. Nařízení z roku 2005, které vyšlo z komise, podle mého názoru potřebuje určité pozměňovací návrhy. A je třeba mm, se na to zaměřit tak, že celá ta struktura dosud, který ještě je, um, um, je užitečná, nicméně za posledních pět let jsme jasně viděli, že je třeba dojít k určitým změnám a lépe vysvětlit, oč nám jde. Podle nás tedy Právě proto, že už vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která uděluje parlamentu větší příležitost spolurozhodování, tedy i větší politickou váhu a moc. A proto bylo zapotřebí předložit také pozměňovací návrh, který by eh, jasně stanovil, že jakákoliv změna nařízení, k níž by došlo v budoucnosti, to znamená jakýkoliv další dodatek různých kategorií navíc, nebo naopak eh, Eliminace stávajících kategorií eh, musí projít přes Evropský parlament a musí být tedy případně takto schváleny. Eh, na návrh komise musí být schváleny i parlamentem. Komise už se tedy vyjádřila k tomuto při jiných příležitostech na našich schůzích výborových. A proto mohu říct, že s komisí je všechno vyjasněné. Teď jde o to, abychom Eh, společně tedy zhodnotili tu stávající strukturu, eh, změny, které navrhujeme a případně, abyste přidali ještě další pozměňovací návrhy, které budete považovat za vhodné. A všechny tyto eh, navrhované změny pak budeme diskutovat a hlasovat v září. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. září a, nebo tedy srpna a tak doufáme, že eh, následující schůze budeme moci využít jako plodnou půdu pro další příspěvky a spolupráci. Děkuji za tento první eh, prvotní pracovní dokument paní Muscardini, který máte. A teď zahájíme diskuzi ve výboru. Pan Susta. Grazie, presidente. Děkuji. Pane předsedo, bude to stručné. U tohoto tématu jsme obecnou politickou diskuzi už rozvili při jiných příležitostech, i při nedávném hlasování zde v Evropském parlamentu. My si musíme uchovat dva základní principy. Za prvé, podporovat volný obchod a obchod jako nástroj který bude umožňovat konkurenceschopnost Evropy. Za druhé je třeba ale uvažovat o reciprocitě pravidel, aby tedy naši konkurenti a naši největší partneři, eh, například Čína, Kanada, Austrálie, Indie, Eh, mají analogické nástroje a my takovýto nástroj nemáme. To znamená, že my jsme v nevýhodě konkurenční vůči těmto velkým partnerům. Z tohoto tedy vychází onen návrh nařízení a také ta Eh, zpráva, kterou eh, sestavila paní zpravodajka Muscardini, já jí chci poděkovat za vykonanou práci. Myslím, že i ty pozměňovací návrhy, které byly navrženy, se ubírají správným směrem, protože v podstatě jsou zaměřeny na dva cíle. Za prvé, ochranu spotřebitele, což je správný postup. Je správné také připomínat v pozměňovacích návrzích další nedostatky, které ještě Evropská unie má i v jiných e, e, směrech, například e, Eh, jsou tu určitá omezení v oblasti potravin a pak eh, eh, jak jsem řekl, tedy ochrana spotřebitele. A pak to je třetí bod a to je boj proti padělání. To je velice zásadní věc. Pokud se zamyslíme nad tím, co se děje, protože se nejedná o drobnosti, já eh, jsem eh, doposud pracoval například v oblasti oděvů a kožedělného průmyslu, takže víme, co tam se děje, ale pomysleme například na farmaceutické vý, výrobky a je eh, třeba tedy, abychom chránili obchodní značky ve všech odvětvích. Takže z tohoto pohledu si myslím, že my všichni bychom Eh, měli se zamyslet nad tím, co je třeba učinit. Jedná se o návrh nařízení, které tedy má být bezprostředně aplikované v členských státech, proto bychom měli obezřetně formulovat znění tak, aby nařízení bylo co možná nejjasnější ve své aplikaci. Děkuji, Janik Žadou. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Mnohokrát děkuji. A celkově mohu říci, že podporujeme ten přístup, který zaujala paní Muscardini. Je to nesmírně důležité téma. A já se domnívám, že je třeba, abychom měli jasný postoj vůči radě. Já bych eh, jenom moduloval, trochu pozměnil to, co řekla. Chtěl bych zmínit dva body. Otázka životního prostředí a sociálních aspektů nesmí být směsována s otázkou země původu. Protože to jsou dvě rozdílné věci a my nechceme, aby zde vznikl nějaký zmatek, pokud jde o zemi původu a metodu výroby. Domníváme se, že značky týkající se životního prostředí a sociálních aspektů jsou něco jiného a měly by být řešeny jiným způsobem a neměly by být zaměňovány nebo směsovány s označováním země původu. A další bod, ke kterému předložíme pozměňovací návrh, se týká způsobu, jak zpravodajka se soustředí na skutečnost, že zde existují dobré evropské produkty a že je třeba produkty ze třetích zemí nějak kvalifikovat. Je nutné vědět, abycho vědět, z jaké země daný produkt pochází. Ale Nemělo by docházet k tomu, že eh, budou výrobky pocházející ze třetích zemí nějakým způsobem ehm, schazovány nebo považovány za horší. Já si myslím, že takovýto přístup je eh, špatný a něco takového bychom neměli dovolit. Máme zde stínové zpravodaje, chtějí k tomu něco říci? Pan eh, Rinaldi z Liberálu. Děkuji. Jenom co se týče tedy podpory této zprávy, a pozice paní Muscardiny bych chtěl říct, že podporuji. Všechno už vyslovili oba předřečníci, ale myslím, že je důležité, aby tato zpráva i v souvislosti se s, s našimi vztahy, tedy s radou, Doufáme, že tato zpráva bude přijata plenárním zasedání a tato zpráva by se měla stát součástí širší eh, strategie, eh, což eh, také by jasně vyjadřovalo náš zájem na tom, aby skutečně byla značena země původu i z třetí zemí. My chceme oživit naši ekonomiku, chceme hájit naše know-how, chceme hájit naše výrobní kapacity a také chceme chránit kritéria transparentnosti u produktu, jak už bylo při, eh, připomenuto. Je také zapotřebí vzájemně platných pravidel v mezinárodním obchodu. Jak už bylo řečeno, jiné státy tohle mají. Spojené státy, Austrálie, Čína, Kanada, Japonsko to mají. A my eh, z naší vlastní volby jsme k takovémuto kroku doposud nepřistoupili. Mám dvě drobné otázky. Eh, souhlasím s panem Šadou že je třeba předejít tomu, aby se takovéto značení země původu stalo jakousi jakousi etiketou pro ty, kdo jsou, eh, kdo jsou lepší a kdo jsou horší, neboli aby se to stalo jaký, jakousi výhodou pro evropské produkty oproti jiným, tak jsme to nemysleli. Jde nám o to, aby Výrobky, které pocházejí z Evropy, byly značené jako, že jsou z Evropy a ostatní, ať jsou tedy označeny eh, svými eh, místy původu. A podle mne je třeba, abychom se podívali hlouběji na pozměňovací návrh číslo 6, protože tam se hovoří o obavách, které byly zjištěny mezi eh, podnikateli ohledně administrativně byrokratické zátěže související s tímto značením paní zpravodajka už jasně uvedla, že toto značení místa původu by se nemělo stát eh, dodatečným ještě břemenem administrativním. Možná by neškodilo, abychom ještě ujistili tedy podnikatele, že se to nestane dodatečným břemenem. normally one's the seventh here, so, so, so, so já mám dvě připomínky. Jedna, která má vliv na obchod a druhá, a kde možná překračuje ty hranice mezinárodní obchodní, Mezinárodního obchodního výboru, ale jedná se o občanské svobody. Z té v dokumentu se hovoří o tom, že se poukazuje na různé aspekty mezinárodního obchodu a také na to, jaká jurisdikce by měla řešit případné spory. V každém případě velká část, pokud ne většina, mezinárodních smluv o obchodu stanovuje, že v případě sporu by spor měl být řešen s odkazem na britské právo. Takováto aktivita je velice dobrá nebo takovéto ustanovení je velice dobré. A ustanovení odkazující na britské právo v mezinárodních smlouvách. Je to dobré pro smluvní strany, protože jinak by něco takového nepodepsali. A já musím říci, že mě skutečně znepokojuje, že ta otázka, která jurisdikce bude odpovědná za řešení sporu, um, se, že, že o této otázce se zde hovoří, protože já se domnívám, že smluvní strany pokud se pisují nějakou smlouvu o obchodu, by měli mít možnost vybrat si, e, jaká e, jurisdikce bude řešit případný spor. A tato možnost se tímto bude rušit. Takže já bych chtěl zdůraznit, že my jsme naprosto proti něčemu takovému a doufám, že ostatní politické skupiny se k nám přidají a poukáží na to, že smluvní strany musí mít možnost sami rozhodnout, podle jaké jurisdikce chtějí řešit své spory. Nyní a možná trochu a překročím a kompetence tohoto výboru, protože se nejedná přímo o obchod, ale my všichni jsme občané EU, jsme také poslanci, jsme politici, zastupujeme naše lidi zde se stanovuje, že proces harmonizace legislativy v Evropě může mít velký přínos. Rovněž v akčním plánu implementujícím stokholmský program se v preambuli praví, že lidé v Evropě očekávají, že budou žít v prosperující Evropě a že jim budou, eh, bude zaručena odpovídající kvalita života. To je pravda. Ale v této snaze o harmonizaci která byla špatně naprá, naplánována, jsme vypracovali evropský zatýkací příkaz. Dopad byl zcela zničující pro občany Velké Británie. Dva lidé z, mých, z mého volebního okrsku eh, byli skončili ve vězení v Maďarsku eh, po dobu delší než 100 dní a čekali, že se dostanou k soudu a mohli být zadrženi až tři roky a po tři roky čekat na soud. Mě to skutečně velice znepokojilo. A je nutné na tomto místě poukázat na to, že ne všechny právní systémy v členských státech Evropské unie jsou stejné. A některé právní systémy v některých členských státech EU mnohem více respektují práva jednotlivce. Například habeas corpus eh, eh, souzení porotou a tak dále. A to jsou principy, které se dodržují, které jsou velmi silně zakotveny ve Velké Británii. Je nutné zajistit, aby nedošlo k omezování práv a na která mají lidé právo. A ty návrhy, které zde máme, by mohly ohrožit tato práva lidí. A z tohoto důvodu vyzývám ostatní členy politických skupin, především ty z levice, a kteří jinak hodně chrání občanské svobody. Chci, aby měli na paměti, že harmonizace, pokud není správně řešena, skutečně ohrožuje osobní svobody člověka. Paolo Garsati. Předseda se omlouvá. Nejdříve Helmut Schulz. A později dostane slovo komise. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom stručně představit náš postoj. My Mnohokrát děkujeme za odvednou práci paní zpravodajce. V zásadě se zprávou souhlasíme. Ale kolega Rinaldi už jednu věc řekl. V posledních týdnech jsme se setkali s obavami ze strany podniků, že tento návrh bude představovat větší byrokracii. Že bude potřeba větší byrokracie pro to, aby tento transparent byl, tento systém byl transparentní a že tak půjdou nahoru náklady. Já mohu souhlasit s některými body, což jsou podbody 4 a 5, ale pokud jde o úvodní ustanovení E, já bych byl rád, abychom D věc formulovali ještě precizněji, tak abychom se vyhnuli těmto obavám ze strany podniků a tak, aby a ten systém označování byl jasnější pro spotřebitele v Evropě. Takže k tomu asi předložíme ještě pozměňovací návrh, jinak mnohokrát děkuji za odvodenou práci. Nyní bych chtěl požádat komise, aby se vzala slova. Paolo Garsati. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce a tomuto výboru za práci, kterou odvedla na našem návrhu. Jak asi víte, a byly předloženy pozměňovací návrhy, eh, také zpravodajkou, se zpravodajkou jsme o tom hovořili. Podle Lisabonské smlouvy nyní můžeme využívat eh, aktů v přenesené pravomaci a implementujících aktů tak aby byly využity pravomoci komise pozměnit přílohu. Pokud jde eh, o náklady pro podniky, samozřejmě komise bude věnovat pozornost tomu, aby zajistila, že technické záležitosti budou vyřešeny. Naši dovozci a naši obchodníci musí mít co nejnižší náklady a musí být zatíženy co nejméně administrativou. Pokud jde o označování země původu versus označování sociálních a aspektů a aspektů životního prostředí. Eh, my trváme na tom, aby toto označování bylo odděleno chceme poskytnout spotřebiteli na tomto místě pouze informace o původu produktu. Je zde jeden specifický pozměňovací návrh, o kterém jsme dříve nehovořili a na který se komise bude moc, muset detailněji podívat. Ještě jsme neměli čas všechny pozměňovací návrhy předložit naší právní službě, abychom získali detailnější názor Jedná se o pozměňovací návrh, kde zpravodajka říká, že komise by měla zajistit, aby zde byla eh, minimální úroveň harmonizace mezi členskými státy, eh, mezinárodní harmonizace trestního systému mezi členskými státy. Budeme se muset podívat na to, co eh, komise v tomto směru může udělat. Děkuji. Mohl by zástupce komise se pokusit odpovědět na ty dvě věci, na které jsem poukázal já. Pokud něco takového udělat nedokáže, možná bych mu mohl napsat a obdržet eh, psanou odpověď. Vůbec se nepokusil odpovědět na ty dvě věci, které jsem zmínil já, naprosto je ignoroval. Předseda říká, bude komise odpovídat na ty specifické otázky pana Dartmouta? Abych byl upřímný, Úplně jsem nechápal, eh, v jaké souvislosti jsou vaše otázky s tím nařízením. Byla to velice politická otázka týkající se harmonizace. Já jsem se také zeptal na právo smluvních stran v obchodních smlouvách, aby si vybrali odpovídající eh, jurisdikce, odpovídající soudní příslušnost, a kde by v případě sporu byla tato záležitost řešena. Je to, já jsem o tom hovořila asi 90 sekund, je to specifická otázka. Ano, ale nařízení se vůbec nedotýká mezinárodních smluv či sporů. Já jsem říkal, a to, že se zde hovoří o um, soudní příslušnosti, a um, já bych byl rád, aby se tento bod vy, vysvětlil. Technická připomínka? Já si myslím, že to je eh, něco nepříliš jasného, protože pan Armon eh, hovoří o jiném textu, o kterém samozřejmě může hovořit, ale to se týká stokholmského programu. To se netýká Eh, nařízení o označení zemi původu, o němž hovoříme právě teď. A proto ten jeho argument samozřejmě je velice důležitý a já bych navrhovala, aby tuto otázku položil písemně komisi, ale v rámci specifického tématu stokholmského programu, který nicméně teď neprobíráme. A když už mám slovo, chtěla bych ho využít k tomu, abych poděkovala skutečně ze srdce všem kolegům, stínovým zpravodajům především, ale také dalším kolegům, kteří za poslední měsíce velice laskavě eh, se mnou diskutovali o mnoha aspektech celé této problematiky. Myslím, že parlament opětovně ukazuje, že nehledě, řekněme, na politické názorové rozdíly, máme společnou vůli u e, témat, která se dotýkají našich občanů a že jsme schopni se spojit a sjednotit, abychom cíle dosáhli. Proto tedy ona vzájemnost pravidel a to, aby etikety byly jasné, jasně interpretované, aby se to nemísilo eh, s identifikací například eh, určitých eh, ekologických prvků tak všechny tyto další poznámky budou samozřejmě zapracovány do pozměňovacích návrhů a já se budu s pomocí vašich eh, dalších komentářů a návrhů snažit ještě zdokonalit tento text. Dosáhli jsme pozice, ve které si tedy uvědomujeme, že máme zodpovědnost a Doufáme tedy, že plenární zasedání eh, též tuto zprávu odhlasuje a eh, že si uvědomujeme, že tedy mm, parlament eh, v mm, za této nové situace se snaží dosáhnout rozumných kompromisů, nicméně nechce se ani sklonit uplývání času k němuž někdy dochází, než se rada začne zabývat závažnými problémy. Yes. Prosím. Takže v první řadě bych chtěl říci, že nechci znovu zahlevat tuto diskusi. Bohužel jsem musel jít eh, do výboru pro životní prostředí, kde jsme hlasovali, takže jsem neměl možnost vyslechnout si tuto diskusi. Nicméně bych chtěl něco dodat do této otázky a víte, že máme odlišné názory. Mně by se líbilo, kdybychom měli něco, co zaručuje pravdu, žádné lži. Abychom měli návrh na řízení, pomocí kterých bychom bojovali proti činnostem, které se objevují na trhu. Je to dobrý začátek. Tento návrh je vyvážený. Bylo by dobré ovšem, kdyby tam byly podmínky, které jsem navrhl. V mých pozměvacích návrzích se zaměřím na působnost, to znamená, které produkty by měly být předmětem tohoto nařízení a které ne, také typy definic původu a doufám, že s paní Muscadini budeme dobře spolupracovat. Máme možná na začátku trochu jiné názory, ale doufám, že se nám podaří dospět k dohodě. Také bylo vyjasněno, že bod, který nanesl pan Hrabě, nemá nic společného s daným tématem. To se týká bodu číslo 11, který byl projednán včera. Takže na závěr bych vás chtěl informovat, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 30. srpna letošního roku. Since uh, our colleague, uh, Mrs. who, who is for point number 11, is not here, she is arrived. tomu, uh, že kolegyně, která je zpravodajkou pro bod 12, zde není, tak postoupíme k dalšímu bodu. Bylo mi řečeno, že dorazí během dvou minut. Uděláme si tady krátkou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 he's there. Could you move to point? Yeah. William Dartmouth, are you ready to address... Pane Hrabe, jste připraven pojednat o bodě 13? Well, since William Dartmouth has arrived, we move to point 13. Vzhledem k tomu, že pan Dartmouth eh, přišel, budeme hovořit o bodě číslo 13 a naše kolegyně, která je zpravodajkou nebo navrhovatelkou k bodě 12, za chvíli přijde. Budeme tedy projednávat bod číslo 13. Jedná se o první výměnu názorů. která se týká poskytování záruk Evropské unie na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. Mohu vás požádat o pozornost? Prosím. Takže kolegyně naopak přišla, vrátíme se tedy k bodu číslo 12. EU agriculture and international trade. Zemědělství v Evropské unii a mezinárodní obchod máme zprávu z vlastního podnětu, která se týká této otázky. Tato zpráva bude řešit celou řadu problémů, které se týkají mezinárodního obchodu, čili spadá to do kompetencí našeho výboru. Z tohoto důvodu INTA připravuje stanovisko pro zprávu z vlastního podnětu, pro výbor pro zemědělství. Spravodem eh, je pan Papastamkos a navrhovatelkou je paní Kisthaut Rovol. Podařilo se jim dohodnout eh, na harmonogramu, na kompetencích, eh, čili co bude spadat do kterého výboru. Rád bych tady předal slovo paní navrhovatelce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dnes dopoledne jsme měli návštěvu z obchodní komory USA. Zemědělství je velice důležité, bavíme se neustále o mezinárodním obchodu, bavíme se také o vyjednávání v rámci Doha, čili je to dobrý důvod, abychom měli takovouto zprávu. V tuto chvíli, kdy zemědělství jako takové nepředstavuje procento obchodu. Situace je taková, že obchodní aspekty se zemědělskými produkty jsou nesmírně důležité. A náš, je třeba, aby náš výbor do toho byl zahrnut. Myslím, že v tom jsme si zajedno. jsme si zajedno také v tom, kdo ze zpravodajů bude dělat co. Nejdříve budeme věci koordinovat uvnitř výboru, ale později samozřejmě budeme věci koordinovat také s kolegy z výboru pro zemědělství. A to v průběhu tedy další práce. Situace je následující nyní řečíme otázku budoucnosti SZP. A v rámci VTO se řeší otázka vyjednávání z Doha. Vyjednávání by mělo být dokončeno a s ohledem na to my se musíme rozhodnout, co chceme z politického hlediska, to je tedy jeden bod. A druhý bod je, že my pilně eh, připravujeme různé obchodní eh, smlouvy EPS, ITS a další. Tyto obchodní dohody mají samozřejmě vliv také na zemědělství a zemědělský trh. Mají také přímý vliv na náš venkovský prostor, na naše venkovské oblasti. A to bude zohledněno také ve zprávě. Poslední bod. protože o tom ještě budeme dále hovořit. První návrh zprávy bude předložen na podzim, pravděpodobně v říjnu. A cílem výboru pro zemědělství je, aby se tato věc dostala do pléna na začátku roku 2011. Možná se zdá, že je ten harmonogram velice dlouhý, ale pravda je taková, že se musíme soustředit na diskuzi o budoucnosti SZP a z tohoto důvodu se domnívám, že tento časový plán je realistický. A pokud všechno dobře půjde, mohli bychom hlasovat v plénu v lednu. Takže mnohokrát eh, děkuji už předem za dobrou spolupráci a děkuji také za pozornost. A všem přeji pěknou dovolenou. Já už jsem jednou nohou na dovolené. Let's open discussion. Můžeme zahájit diskusi. Hlásí se někdo o slovo k tomuto tématu? Nějaké příspěvky, připomínky k tomu, co říkala kolegyně? Pan Higgins z GUE. Odm- omlouvám se, pane předsedo, byl jsem překvapen. Domníval jsem se, že větší politické skupiny k tomu nějak výrazně přispějí. Ale já bych měl jenom jeden nebo dva body, spíš takové obecnější. Domnívám se, že bychom měli využít možnosti jakékoliv zprávy k tak důležitému tématu, jako je zemědělství. A měli bychom se podívat obecněji na základní principy toho, jak je zemědělství v Evropě organizováno. A to nejen v Evropě, ale také na celém světě. To je samozřejmě nesmírně. Zemědělství je samozřejmě nesmírně důležitá součást obchodu. Podle mého názoru bychom se měli vrátit k základním principům. Zemědělství by primárně mělo být eh, proto, aby eh, produkovalo potraviny pro člověka, a zemědělská politika v civilizovaném světě by se měla soustředit na poskytování potravin pro lidi, tak aby neexistoval hlad a podvýživa a následné utrpení. To by mělo být všechno zajištěno s ohledem také na ochranu životního prostředí. Bohužel kapitalistický svět, který existuje, v tomto kapitalistickém světě poskytování potravin není priorita. Hlavní prioritou je zvyšovat příjmy velkých podniků. To je naprostá priorita, která eh, zcela určuje zemědělský obchod a také způsob, jak je zemědělství organizováno. Eh, máme důkazy toho na celém světě. Stovky milionů lidí chodí večer spát bez jídla. Děti umírají v důsledku chudoby. Já jsem byl eh, v Mato Grosso do Sul v Brazílii před několika lety, když jsem tam byl. Proběhl médií skandál týkající se toho, že domorodé děti umírali v důsledku podvýživy ve svých vesnicích. A v podstatě se potulovali kolem eh, vesnic, ale kolem, nebo v těch vesnicích, eh, přestože lidé trpěli hradem, eh, tam byl dobytek. Já si myslím, že bychom měli hovořit o transformaci toho, jak by mělo zemědělství být organizováno. Domnívám se, že je zde spousta rozporů v tom, jak v současné době zemědělství organizováno je. Je to naprosto nepřijatelné, že v Dublinu se, že do Dublinu se dováží um, brambory z Izraele nebo z Kypru. To znamená, že Ehm, někde ve vzduchu se setkávají letadla, která transportují z jedné země do jiné země ovoce a zeleninu. Kdyby zemědělství bylo organizováno racionálně, mohli bychom to dělat úplně jinak a tím bychom šetřili životní prostředí. Další věc, pane předsedo, kterou bychom měli řešit, je otázka geneticky modifikovaných organismů. Především pokud jde o osivo um, obilí a ostatní rostliny. Já se domnívám, že to je velké ohrožení pro bezpečnost potravin na celém světě. Existují některé uh, společnosti, které produkují osivo, jsou to ale také chemické společnosti, a které se eh, snaží vydělat co nejvíc peněz pro své akcionáře a proto geneticky manipulují v podstatě celou naší ehm, zásobárnu osiva některých produktů, jako je třeba rýže. a mají pocit, že po několika letech experimentů už vědí, že geneticky modifikované osivo se bude chovat ehm, předvídatelným způsobem ale my nevíme, jak se geneticky modifikované organismy budou chovat eh, později, například s ohledem na klimatické změny. A pokud jde o rýži, eh, domnívám se, že zde může dojít k velkému ohrožení eh, celého toho kapitálu osiva ale eh, k těmto krokům ke genetické modifikaci dochází eh, kvůli zvyšování příjmů některých společností, nikoli pro zlepšení situace lidí v Indii, v Africe nebo kdekoliv jinde. Takže to bylo několik připomínek z mé strany, které musíme mít na paměti. Zásadním kritériem by ale mělo být to, že zemědělství zde je pro lidi a ne proto, aby některé společnosti a jejich akcionáři byli ještě bohatší, než jsou. Někdo další se hlásí o slovo? Pan Ransdorf. Thank you, Chair. I will continue style of thinking. Děkuji, pane předsedo. A já bych navázal na to, co řekl kolega Higgins. Základní problém je, že situace potravinářská situace na světě se zhoršuje. Zhoršuje se už několik let. Do roku 2002-2003 potravinářská situace ve třetím světě byla lepší ve srovnání se 60. lety. A v současné době celkový počet lidí, kteří trpí pod výživou, roste. Problém nejsou jenom dohody o volném obchodu, ale také to, že zde máme co dělat s globalizací eh, spotřebních zvyků. Globalizace se rozšiřuje po celém světě a my to vidíme na nárůstu spotřeby masa. Tento nárůst spotřeby masa znamená, že Každý rok dochází eh, k výraznému zvýšení spotřeby masa. U každého člověka 190 gramů. A to znamená, že celková spotřeba masa je asi pětkrát vyšší, než byla v minulosti. Zároveň zde dochází k posunu od tradiční výživy v rozvojových zemích. tržní produkce potravin vedla k tomu, že celá řada zemí se stala závislými v oblasti produkce potravin. Důležitá je otázka, jak budeme strukturalizovat naše priority v kontextu mezinárodního obchodu. Ty praktiky za posledních 20-30 let skutečně změnily situaci ve světě. A tento posun vůči eh, k produkci masa eh, vyžaduje na eh, produkci jednoho kilogramu masa pět kilogramů rostlinných bílkovin. To znamená pětinásobek. A zároveň je k produkci jednoho kilogramu masa třeba mnohem více vody. Tento posun musíme mít na paměti. V Ženevě jsme byli s předsedou na setkání VTO a ukázalo se, že jedním z hlavních problémů v současné době v mezinárodním obchodě je právě problém na potravinářském trhu. To bude jedna z velmi citlivých otázek v budoucnosti. Musíme se vyhnout vzniku konkurence mezi a produkce pro potravinářské úcely a produkcí pro biopaliva. V posledních letech, podle prohlášení pana Lipského, který je číslem dva v Mezinárodním měnovém fondu, ukázalo se během slyšení v kongresu ve Spojených státech, že vliv ehm, na nárůst ceny potravin v případě kukuřice ehm, v důsledku paliv eh, je 70%, v případě sóje je to asi 30%. Abychom eh, pokryli eh, produkci biopaliv na celé planetě a zároveň potraviny na celé planetě, musel bychom strojnásobit zemědělskou plochu. To znamená, že je třeba posun v našich prioritách. Děkuji. Já bych chtěl říci, že toto je velmi důležité téma, je velice podstatné, že jsme se rozhodli do toho vstoupit a dát stanovisko výboru AGRI z pohledu výboru pro mezinárodní obchod. Jak víme, zemědělství je možná nejcitlivější oblastí v mezinárodních vyjednáváních o obchodu. V sektoru zemědělství existují určité protekcionistické tendence, možná dokonce protiobchodní tendence. Samozřejmě zájmy zemědělství jsou relevantní, musíme je zohledňovat. A je třeba si uvědomit, že musíme chránit zájmy zemědělství. Ale naše role jako členů výboru pro mezinárodní obchod je mít nestraný a celosvětový přístup k mezinárodnímu obchodu. Musíme zohlednit zájmy nejrůznějších sektorů evropské ekonomiky, včetně podniků, pracujících a spotřebitelů. Já se domnívám, že toto je vynikající příležitost pro nás, abychom řešili tuto věc a jsem si jistá, že naše zpravodajka přijde s vyváženou a s vyváženým stanoviskem založeným na dobrých informacích. Jany Klapo. Merci, monsieur le président. Uh, oui, vous l'avez dit. Děkuji, pane předsedo. Ano, je velice důležité, jak jste sám říkal, aby náš výbor INTA učinil prohlášení k této problematice. Je zde několik bodů, které bychom rádi zakomponovali do dané zprávy. Jsme hlavním dovozcem zemědělských produktů. Je to 45 miliard. Je to více než Čína. A většina těchto proteinů je krmivem pro náš dobytek v Evropské unii. Takže musíme se podívat na celosvětový obchod, jak také reformovat společnou zemědělskou politiku. Musíme nastavit eh, toto propojení. Je zcela eh, důležité, aby dohoda z Blair House byla zrušena, nemá žádné odůvodnění ve stávajícím světě a dohoda mezi Evropskou unii a USA, která se týká omezení pro eh, výrobu eh, veškerých eh, semen, ze kterých máme olej, je nesmyslné. Musíme se podívat na rostlinný olej, měli bychom rostlinné proteiny, měli bychom změnit způsob, jakým se pase dobytek a jakým způsobem eh, vůbec ochováme dobytek v Evropské unii. Bude se to projednávat pravděpodobně na zasedání G20 během francouzského předsednictví. Je to tedy taková spekulace. Potravinová krize, která propukla před třemi lety, vedla také propojení světových trhů. Celá řada hráčů bere potraviny jako určitý nástroj pro další spekulace. Chtěli bychom předcházet spekulacím na zemědělských trzích po celém světě a to bychom měli prosadit také v rámci našeho návrhu. Jak řekl Joe, mezinárodní, nadnárodní společnosti a veškeré dohody, které uzavíráme, ovlivňují je umístění nadnárodních eh, společností. Například ve Francii jsou to velké drubeřářské společnosti. To jsou také hlavní příjemci dotací ze společné zemědělské politiky a zároveň mají svá sídla v Brazílii, čili dostávají dotace v rámci Evropské unie, říkají, pokud nám nic nedáte, tak přemístíme naše podnikání, ale zároveň působí také v Brazílii a těží maximálně z liberalizačních dohod. Také americké společnosti se dostávají do jiných eh, zemí a díky tomu mají lepší přístup na evropský trh. To by mělo zaznít také na eh, výboru pro zemědělství. Komise by měla dále prošetřit, jak fungují takovéto nadnárodní společnosti a jakým způsobem získávají veřejné dotace, ať už je to v Evropské unii nebo v Americe. Měli bychom vědět více o těchto nadnárodních společnostech, které nedbají na to, kde se potraviny produkují, ale hlavně jde o to, jakým způsobem získat dotace. A na závěr je to otázka dopadu evropských dotací na vývozy, ať už jsou to přímé nebo nepřímé dotace. Zaznamenali jsme určitou změnu. Měli jsme červenou, žlutou, modrou eh, část. Eh, nicméně to nemění nic na dumpingu, ke kterému dochází na mezinárodních trzích. Ehm, velice to spochybňuje různé aktivity, které probíhají v jižních zemích. Zemědělská politika musí být spravedlivá. Produkty musí zohledňovat jednak ekologické náklady a také náklady spojené s produkcí daných výrobků. Děkuji. Takže je zde zástupce komise. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak jste zdůraznil a celá řada poslanců zdůraznila, je to skutečně důležitá zpráva, je to také důležitá přežitost, abychom hovořil o zemědělství a mezinárodním obchodu, protože mezinárodní obchod je dynamickým prvkem, který eh, vede k ekonomickému uživení po celém světě a celosvětový mezinárodní obchod se v nedávných letech vysoce navýšil zemědělský obchod v amerických dolarech máme eh, v letech 2000 až 2009 eh, eh, zdvojnásobený objem zemědělského obchodu po celém světě. Pochopitelně došlo k vývoji obchodu mezi severem a jihem jihem a jihem. To je velice důležité, je to důležité pro Asii a jak někteří naznačili v této místnosti, celá řada podniků čím dál tím více produkuje v rámci globálních eh, produkčních řetězců. Celosvětová ekonomická krize měla velký dopad eh, na zemědělský obchod, eh, ale pokud to srovnáme s celkovým objemem obchodu v oblasti eh, produktů i servis eh, a služeb, které kleslo o 12 tak zemědělský obchod klesl pouze o 3 ale pochopitelně to znamená velký pokles eh, v hodnotě, protože to byl prudký pokles zemědělských cen, pokud je srovnáme s rokem 2008. Rád bych řekl několik informací, konkrétních údajů, abych mohl porovnat Evropskou unii s dalšími hlavními partnery v oblasti zemědělského obchodu. Tato čísla možná budou zajímavá. Evropská unie je hlavním světovým obchodním partnerem. Spolu s USA jsme největšími vývozci zemědělských výrobků a potravin na světě. V roce 2009 v amerických dolarech jsme vyvezli asi 104 miliard dolarů, stejně tak jako USA. A máme podíl vývozního trhu eh, těsně pod 18 Třetí velmoc, eh, která nabývá na důležitosti, je Brazílie. Je to 14 miliard eh, ve vývozu v roce mezi lety 99 a 2001. A v roce 2009 to bylo více než 55 miliard. Brazílie už předčela Kanadu na třetí příčce. Co se týče dovozu, tak Evropská unie je největším dovozcem na světě. Naše dovozy v roce 2009 byly asi 107 miliard dolarů. Na druhém místě jsou USA ve výši 77 miliard dolarů. Dále Japonsko a Čína. Čína se nedávno dostala do první skupiny e, dovozců, vlastně sdílí třetí příčku. Je to 19 zemědělských dovozů. To znamená, my dovážíme 19 celých dovozů a vyvážíme téměř 18 veškerých vývozů. Několik slov o struktuře našich dovozů. Hlavními produkty, které vyvážíme, je to první výměna názoru, říká pan předseda. Chtěl bych poukázat, že hlavním vývozem jsou finální produkty, které jsou určeny ve většině případů do a spotřebitelům. Jsou to produkty vysoké kvality a dovážíme především z rozvojových zemí. To se týká krmiva pro eh, náš dobytek a také tropických eh, produktů, jako je káva, banány nebo um, kakaové boby. A pokud se podíváme na strukturu našeho mezinárodního obchodu, tak je patrné, že hlavní silnou stránkou Evropské unie jsou kvalitní produkty s předanou hodnotou. Abychom mohli zajistit eh, takovou tu výrobu, tak musíme mít také dovozy. Abychom mohli produkovat eh, tyto vysoce kvalitní potraviny. To znamená, že kvalita a přidaná hodnota produktů je hlavním naším rysem a bude to také budoucnost našeho zemědělského obchodu. Máme vysoké specifikace, také inteligentní marketing, propagace naši výrobci a také vyjednávání v rámci toho všeho se musíme zaměřit eh, na eh, produkty z geografického původu, to je s geografickým označením, to je eh, naše budoucnost. Čili pokud budete potřebovat jakékoliv informace, tak je vám rád poskytnu pro vypracování vaší zprávy a nejen služby komise, ale i DG pro zemědělství rádo přispěje k této zprávě. Děkuji, říká pan předseda. Budeme mít možnost získat více informací, to bude velice cené pro naše stanovisko. Máte na závěr nějakou poznámku? Ne, chtěla bych jenom poděkovat všem, že se účastnili této, dohody, této diskuse. Nejchudší země na světě jsou pod vedením diktátorů a především levice a bohužel tato zpráva nezmění svět. Děkuji. No, il y a quelque chose qui était deux choses. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que madame vient de dire. Já jsem si opravdu se zájmem vyslechl to, co říkala kolegyně. Eh, ohledně rozvojových zemí. Eh, řekla jste, že je vedou levicoví diktátoři, ale mělo by se hovořit i pravicových diktátorech. V Evropě a jinde byli fašisté, a proto je pro nás, pro naše politickou rodinu takovéto prohlášení nepřijatelné. Eh, Dobře, takže v říjnu budeme 25. 26. října budeme probírat tuto zprávu a přejdeme k dalšímu bodu a to je 13. Poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo EU. A zpravodajem je zde pan William Dartmouth, EFD. Jedná se tu také o střednědobou eh, eh, revizi ze strany EIB a prosím vás, kolegové, mohli byste projevit kapku respektu k práci výboru? I will give the floor to William Dartmouth. Předám slovo panu Dartmouthovi. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci předeslat, že jedním z privilegií a radostí zde práce ve výboru je eh, vaše předsedání za posledních 12 měsíců a ušlo mi, že jedním, jeden z bodů, eh, bod na eh, pořadu jednání, že byl tedy odsunut a já si myslím, že bychom to mohli dát i na naše webové stránky. I když zpráva nemůže změnit eh, svět, jako zde bylo řečeno, my se o to aspoň pokusíme. A mohli by to slyšet i kolegové z levé strany tedy. Eh, já chci se zmínit velice stručně o této, eh, o této zprávě. Díky pomoci sekretariátu jsem teď mnohem lépe seznámen s tímto tématem než před 24 hodinami. Evropská investiční banka je tu proto, aby podporovala, já vám to stručně vysvětlím, zdravé investice podporuje a cíle EU. V, v prohlášení komise je, že cílem takovýchto investic je předstupní podpora eh, rozvinutí finančního sektoru, infrastruktury, soukromého eh, sektoru, eh, udržitelnost životního prostředí, podpora přítomnosti a eh, viditelnosti EU a infrastrukturní projekty. V článku 5 se píše, že EIB bude konzultovat s SVČ ohledně politických eh, akcí, tak jak to bude potřebné. Takže třeba, že to je banka, a ona to skutečně je banka, protože půjčuje peníze, Zabývá se také eh, politikou EU. Nám ve výboru jde o to, že stávající evropské zároky jsou 25,8 eh, miliard eur. A protože je to zaručeno, tak to má ten efekt, že se to stává eh, takovým skrytým kapitálem. A tato podpora 500 eh, miliard eh, kapacity půjčovací nám ukazuje, že to je mnohem vyšší mraž eh, než u komerčních bank. Takže by to mělo o, 2 miliardy, o dvě miliardy e, eur víc, které by bylo třeba ještě začlenit do záruk, abychom se dostali na, dostali na 27,8 miliard. A tyhle ty dvě miliardy by měly být věnovány zejména tedy na oblast eh, klimatických změn. Já bych tedy eh, spíše řekl proti klimatickým změnám než pro klimatické změny. Abych to jasněji vyjádřil, abychom jim nepomáhali. That, uh, the... Taky chci upozornit na to, že jsou tu určité priority určitých, člen, určitých států ale ty jsou víceméně náhodné. Co eh, je to například eh, Island, eh, Bělorusko. Island to je pro předvstupní pomoc, Bělorusko pro privatizaci Líbie, má tuto pomoc pro mm, boj proti HIV a proti imigraci, Irák na infrastrukturu a Kambodža na posílení demokratického procesu. To je tedy pět zemí, které zde byly specificky jmenovány. A já si rád vyslechnu vaše poznámky. Eh, později předložím celé stanovisko, ale teď si rád vyslechnu vás. Já vám děkuji za to, že předáváte slovo poslancům. Další eh, projednávání tohoto tématu bude 24. Mm, srpna a pak 28-29 eh, v září budeme hlasovat. Takže prosím dalšího. Děkuji, pane předsedo. Skutečnost, že EIB má mandát pro iniciativy e, v boji proti klimatickým změnám, nám připadá pozitivní věc. Jako pozitivní věc. EIB by se tedy potenciálně mohla stát uh, hybatelem investic v oblasti uh, obnovy evropské ekonomiky, zejména v oblasti energetiky, uh, tím, že by půjčovala regionům a využívala tuto kapacitu finanční. To vše je pozitivní, ale když už mluvíme o financování u těch dvou dalších miliard, Eh, ohledně mandátu souvisejícího s klimatickými změnami, tak bychom rádi věděli něco víc o schopnosti EIB rozšířit svůj mandát v této oblasti. Jaká kritéria tam budou stanovena například pro eh, koncové příjemce? Parlament při více příležitostech doporučil, aby EIB nepodporovala projekty, zejména eh, týkající se fosilních energetických zdrojů, a nebo například eh, velké přehrady by mohla financovat, anebo eh, zachycování uhlíku by mohla financovat. Takže nám se teď jedná o ten efektivní mandát EIB. Je jasné, že projekty související s klimatickými změnami by měly tedy vyloučit ty eh, fosilní zdroje, velké eh, přehrady anebo zachycování uhlíku a jadernou energetiku. Pan Winkler s těmi zpravodaj. Uh, uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je to pouze první výměna názorů, takže budu stručný. Ale nejdříve bych chtěl uvítat skutečnost, že máme tento přeskum v polovině období, protože jsme v polovině finanční perspektivy na rok 2007 eh, až 2013. Chtěl bych zdůraznit některé nové body v mandátu. Kolegové hovořili o mandátu Evropské investiční banky. A já bych chtěl zdůraznit jeden specifický bod. Jedná se o nahrazení tzv. regionálních cílů horizontálními cíly. Samozřejmě můžeme hovořit o těchto cílech a o tom, jak jsou definovány. Role parlamentu, roli parlamentu nebo roli tohoto výboru není a nějak zakazovat některé cíle, ale spíše stanovat kritéria a objektivně diskutovat o těchto cílech. Jako poslanec ze země, která je eh, jedním z nejnovějších členů EU, bych chtěl zdůraznit, že cíle, jako je infrastruktura v oblasti životního prostředí, rozvoj soukromého sektoru, malé a střední podniky, a to je také důležitý cíl pro EPP. Všechny tyto cíle, které jsem zmínil, jsou velice podstatnými cíly a dobře definovanými cíly. Nyní zpět k tomu novému mandátu, k těm novým prvkům a k té myšlence regionálních definic priorit. Domnívám se, že je velice důležité a považuji to také za relevantní, aby eh, země v sousedství a země, které budou vstupovat do EU, eh, byly definováni jako eh, nejpotenciálnější příjemci investic EIB. Dohody o přistoupení, dohody o eh, partnerství jsou nesmírně důležité a pokud by mohly být efektivnější a díky projektům financovaným EIB, a měli bychom se na takovéto investice soustředit. Děkuji. Děkujeme. Nyní eh, George Kuta z SAD jako stínový zpravodaj. Eh, Mnohokrát děkuji. Decizie privind garanțiile bugetare acordate băncii europene. Ty prvky tohoto nového rozhodnutí se zabývají zárukami Evropské investiční banky nebo pro Evropskou investiční banku. Jde zde o budoucí činnost Evropské investiční banky. A k úkolům Evropské investiční banky bude mimo jiné náležet také boj proti klimatickým změnám. A Evropská investiční banka by měla dělat více pro trvale udržitelný rozvoj a bude nutné podporovat soukromý sektor v tomto kontextu. Myslím si, že Evropská investiční banka musí sehrát důležitou roli také v oblasti boje proti nezaměstnanosti. Je důležité podporovat také hospodářský rozvoj partnerů Evropské unie, tak aby se rozvíjely trvale udržitelně. Je nutné bojovat proti chudobě, a vytvořit pozitivní předpoklady pro rozvoj obchodu ve třetích zemích. Pokud jde o půjčky banky mimo Evropskou unii, já se domnívám, že se jedná asi o čtvrtinu toho, co poskytuje Světová banka. EIB je tedy velice důležitá banka v této oblasti. Je to banka, která přispívá mnoho k hospodářskému rozvoji také mimo Evropskou unii. Bylo by dobré, pokud bychom měli roční hodnocení toho, zda tyto půjčky se aplikují skutečně účelově a správným způsobem. Dozvěděl jsem se, že zástupce Evropské investiční banky je zde mezi námi, takže jsem rád, že mohu dát slovo panu Alessandro Karanovi, který je vedoucím jednotky pro, nebo oddělení pro půjčky mimo EU. Takže vítejte a vaše připomínky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také a zpravodajovi a dalším osobám. My vítáme zapojení Evropského parlamentu, je to novinka v této oblasti v otázce mandátu pro evropskou záruku na základě nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora. Dříve o tom rozhodovala pouze rada, nyní spolu rozhoduje také parlament, takže my vítáme tento vývoj. A zároveň samozřejmě jsme rádi, že se do toho zapojil a výbor pro eh, mezinárodní obchod. Aktivity v této oblasti eh, rostly v poslední době až na úroveň financování, a které se rovná financování eh, z EBRD a je to asi polovina financování Světové banky. A my jsme pozitivní, eh, pokud jde o návrh komise a pokud jde tedy o eh, přeskum v polovině období. Asi víte, že ECOFIN už zaujal obecný postoj k tomuto návrhu. Chtěl bychom zdůraznit potřebu eh, sladit ambice s požadavky a také s možnostmi EIB, už se zde toho někdo dotkl. Existuje zde potřeba, aby všechny tyto aspekty byly koordinovány, především pokud hovoříme o rozvoji aktivit EIB v oblasti rozvoje. To bude vyžadovat specifické zdroje a také specifický přístup A EIB může být požádána, aby na některé věci věnovala více pozornosti. Chtěli bychom zdůraznit to, že jsme politicky odpovědní parlamentu a jsme vám k dispozici, pokud budete potřebovat vyjasnit jakékoliv prvky našeho návrhu. Samozřejmě a také ve spolupráci s komisí těšíme se na vaše připomínky. A ještě žádá o slovo pan Ransdorf. Stručně, prosím, říká předseda, už nemáme příliš mnoho času. Dal jsem vám slovo, ale prosím stručně. Mám dvě připomínky. Za prvé, v textu se zmiňuje problém konzultací vnějších poskytovatelů vnějších slu- konzultací Evropské služby pro vnější činnost. Evropská služba pro vnější činnost je nyní jakási prázdná krabice a je potřeba, aby se tato krabice naplnila. A tím se vyhneme riziku v této oblasti v budoucnosti. A druhá připomínka, abych navázal na to, co říkal pan Winkler, musíme se soustředit na otázky, které jsou proveditelné. Musíme se soustředit na Balkán, protože bez Balkánu Evropská unie nemůže být úplná. Děkuji. Chce k tomu říct něco komise? Eh, chce říct komise něco k tomuto návrhu? Pan Stefan Apel. Thank you very much, eh, chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu stručný, několik poznámek, abych to zasadil do určitého kontextu. Tento návrh eh, je výsledkem požadavku na rozhodnutí rady, abychom měli střednědobé hodnocení, také se vzala v potaz možnost, aby se navýšil její mandát o 2 miliardy. Tento návrh, který je předložen komisí, zdůrazňujeme eh, tyto dodatečné 2 miliardy eh, pomocí, které bychom měli bojovat proti klimatickým změnám. A také navrhujeme Eh, rozšíření působnosti zemí o ty země, které byly zmíněny navrhovatelem. Ale to neznamená, že prioritou budoucích půjček EBRD mm, budou vyloučeny. Naopak je to další možnost půjček a výše půjček bude záležet na politických podmínkách, které budou muset být naplněny. Poznamenali jsme si, že rada má příznivý přístup. Doufám, že budeme mít plodnou diskusi, abychom mohli dále pokračovat v půjčkách ze strany EIB a doufáme, že konkrétní rozhodnutí budou brzy přijata. Pan navrhovatel, pan Hrabě, na závěr mikrofon. Mikrofon nefunguje. To je asi jediné, jediná příležitost, kdy mě skutečně lidé žádají, abych si zapnul mikrofon. Poznamenal jsem si poznámky všech kolegů a pan Žado možná má jiný pohled. Bylo by dobré zeptat se, k jakým účelům tyto půjčky, které mají bojovat proti klimatickým změnám, budou určeny. Zaznělo zde, já to neříkám, že tyto půjčky musí být spíše horizontální povahy a ne regionální. A pan Ransdorov se zmínil o Balkánu. To je vlastně něco, co jde proti tomuto argumentu. Také EIB má asi 50% působnost, co se týče půjček ze strany Světové banky. Pokud to dobře počítám, EBRD a EIB dohromady půjčují přibližně stejně jako Světová banka. Ano, takže pokyvujete, znamená to tedy souhlas. Těším se na další výměnu názorů, na veškeré poznámky. Chtěl bych poděkovat oběma zástupcům komise, protože jejich poznámky byly velice užitečné. Děkuji. Musím se omluvit našim hostům z Jižní Afriky. Eh, takže musím ukončit tento bod, žádá ho o schovývavost. Bude to velice stručné. Ještě co se týče dat a termínů k bodu 14 je to změna nařízení Rady, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrném rozpočtu Evropského společenství s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost. To znamená eh, veškeré výdaje ESVČ. Naším zpravodem je Kader Arif za sociální demokraty, takže bych mu rád předal slovo. Prosím. Euh, Děkuji mnohokrát, jenom několik eh, upřesnění, které se týkají harmonogramu. 21. června v Madridu jsme se dohodli o této otázce. Minulý týden jsme hlasovali výboru pro zahraniční záležitosti, potom jsme hlasovali na plenárním zasedání. Máme tady všeobecné nařízení, kterým se řídí ESVČ. Máme dále finanční nařízení a také nařízení o zaměstnanecký nebo služební řád. Výbor pro zahraniční záležitosti se dohodl, že různé delegace by měly fungovat v rámci této nové služby. Má vzniknout nový rozpočet, který se bude řídit tímto nařízením a já připravuji zprávu, která je velice důležitá pro náš výbor a týká se následujícího. Pokud vznikne nějaký spor mezi, jakým způsobem se používá rozpočet, který se týká obchodní politiky, tak takovýto spor musí být eh, vyřešen komisí a ne vysokou představitelkou. Jinými slovy, pokud vznikne nějaký spor v zahraničí, tak pochopitelně musí být oznámen eh, vysoké představitelce, také komisi, ale konečné rozhodnutí a vyřešení musí padnout ze strany komise, protože obchodní politika spadá do výlučné pravomoci Evropské unie. Nespadá pod záštitu vysoké představitelky. Tedy velice stručně to je můj úvod. Takže rozpočtový výbor je zodpovědný za toto téma, co se týče podávání pozměňovacích návrhů, tak je musíte podat do 16. července a potom to budeme řešit v našem výboru 30. srpna. Nevidím tady zájem ze strany stínových zpravodajů. Má někdo zájem o slovo? Dobře, takže dávám slovo komisi. pan Paraskevi Christ. <laughs> Já jsem Brandon Coogan, takže zastupuji svoji kolegyni. Ano, to se vyslovuje lépe. Mnohokrát děkuji za pozvání. Jenom obecně. Včera jsem byl na zasedání výboru DEVE, čili je to můj druhý den na výborech a v podstatě chceme spolupracovat s parlamentem, chceme naplňovat stejný cíl, chceme vytvořit ESVČ na velice dobrém, silném základě, také chceme dobře finančně řídit tuto službu a chceme také zajít, začít co možná nejdříve, protože je to vysoká politika Evropské unie. Takže jsem si vyslechl poznámky pana zpravodaje. Počkáme si na výsledek přípravy vaší zprávy, jak budete hlasovat eh, o vašem návrhu, čili v zásadě jsme rádi, že se Evropský parlament zapojil do řešení této otázky a také čekáme na výsledky trialogu, také jsme zmínili o výsledku kvadrilogu v Madridě, což je opět další důležitý krok, který vede k vytvoření ESVČ. Děkuji. Děkuji. Návrh stanoviska máte ve svých složkách. Ještě máte, pane eh, navrhovateli, nějakou závěrečnou poznámku. Takže máte jen dva dny na předložení pozměňovacích návrhů. Jak už jsem upozorňovala, 16. července v poledne vyprší lhuta. Děkuji vám v tomto za porozumění. Přejdeme k bodu 15 obchodní vztahy mezi EU a Jižní Afrikou. Promluví velvyslanec za Jižní Afriku, pan Anil Suklal. Vítejte k nám do výboru. Už jsme se setkali osobně a jsem rád, že jste mezi nás zavítal. Na schůzi výboru, jak víme, Jižní Afrika je náš největší obchodní partner v Africe. Třeba, že ekonomické obchodní vztahy jsou řízeny dohodou, eh, která stanoví eh, mm, volný obchod mezi našimi zeměmi. Jste také členy eh, větších organizací, a také e, s vámi máme dohodu EPA. A v roce 2007 jsme podepsali doze, prozatímní dohodu. Další dohody se chystají ve spolupráci eh, s jeho africkými orgány, parlamentem a vládou a také ve spolupráci s naším váženým hostem. Doufáme, že tato návštěva nám bude velice užitečná, abychom zde ve výboru mohli diskutovat tedy o jihoafrické eh, hospodářství. Jeho, Jižní Afrika má stále větší úlohu v obchodu jak už jsem uvedl, je to velice důležitý hráč při našich obchodních vyjednáváních. A ještě jednou zde tedy vítám pana velvyslance Anila Suklala. A této příležitosti chci využít k tomu, abych poblahopřál jeho africkým hostům za úspěšné konání šampionátu ve fotbale. Myslím, že to je důvod k hrdosti pro jeho Afričany, protože všechno dopadlo velice dobře. Jižní Afrika se projevila e, jako země e, s velice dobrými organizátorskými schopnostmi. Eh, pan Anil Suklan je velvyslancem v Belgii, Lucemburku a při Evropské unii a předávám mu tímto slovo. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych rád vyjádřil vděčnost vám i výboru za to, že jste nás pozvali na vaši schůzi dnes dopoledne. Velice si toho vážíme. Také vám chci poděkovat za to um, blahopřání ohledně eh, světového poháru. A myslím, že je to eh, poprvé, co se nekoná šampionát na tomto kontinentě. Jenom stručně bych chtěl se zmínit o vztazích mezi Jižní Afrikou, EU a eh, tedy IPA a další dohodách. Jak víte, Evropská unie je pro nás strategickým partnerem, je regionem, který k nám eh, záhy po roce 1994, kdy jsme zahájili cestu k demokracii a navrhl nám eh, dohodu o eh, spolupráci a rozvoji obchodu. Říká se mu TDCA. Tato vyjednávání byla ukončena v roce 1999, vstoupila v platnost 1. ledna 2000. Dohoda TDCA pokrývá čtyři hlavní oblasti. Politický dialog, obchod, který se zabývá tedy vytvořením eh, dohody volné, o volném obchodu s EU. Pak je to rozvojová spolupráce a hospodářská a další spolupráce. Tedy je to eh, dosti široký záběr Eh, dohod, které se otevírají mezi EU a Jižní Afrikou. Tato dohoda funguje velice dobře od roku 2005, kdy Evropská unie navrhla, abychom ještě rozšířili tyto vztahy dál. Eh, byl vytvořen tady neformální dokument. Pan Tom Becky, náš bývalý prezident, se zabýval tímto dokumentem o tom, jak tedy navýšit eh, tuto spolupráci eh, ve strategickém partnerství a pak vznikl další eh, dokument Koba Koba. To je tedy dokument, který se jmenuje podle žlutého stromu, což je náš národní strom a pod ním tedy dochází k těm nejdůležitějším rozhodnutím. Uh, governs relations between South Africa and the EU. Tímto se tedy posilují vztahy mezi EU a Jižní Afrikou. Nyní dochází tedy k dalšímu výročnímu summitu a e, Evropská unie bude hostit tento summit. 28. září zde v Bruselu se bude konat tento summit a náš prezident se též zúčastní této významné události. Když se konkrétně podíváme na spolupráci s EU, EU je náš největší obchodní partner a také partner pro zahraniční investice. Eh, pro cestovní ruch. Eh, bylo to například i teď vidět tedy i v průběhu šampionátu. Velký počet e, eh, Evropanů přijal do Jižní Afriky a samozřejmě je to náš největší partner pro rozvojovou spolupráci. Co se týče rozvojové spolupráce v období 2007 až 2013 Jižní Afrika dostala částku 980 milionů eur a dostali jsme také půjčky od EIB. Co se týče investic, ke konci prosince celková hodnota eh, investic v 12 členských států EU byla téměř 1 miliarda. De, abych byl tedy přesný, 985 milionů eh, to bylo eh, do Jižní Afriky. Eh, REN je 1,5 eh, eura. The free trade provision of the TDCA provides for a reciprocal process of eliminating tariffs. Eh, máme zde další bilaterální dohody obchodní. Jde nám o odstranění celních tarifů v průběhu 12 let, tedy by mělo dojít dalšímu zlepšení. V roce 2012 94 Eh, těchto produktů dovážených do EU by mělo být bez eh, celních a podobně by to mělo být i z EU do Jižní Afriky, to bude 86%, eh, více než zdvojnásobila se úroveň tohoto obchodu v roce 2009. A to je tedy velice důležité zlepšení a rozšíření. A v důsledku finanční a ekonomické krize, která je tedy celosvětová, export a import v období 2008 a 2009 se snížil, třeba že opět vidíme jisté oživení. Jižní Afrika exportuje především zemědělské produkty, chemické látky, farmaceutické látky, eh, oco, ocel, železo a další minerály do EU. Za to z EU se dováží především Eh, eh, vozidla, eh, textilní výrobky, vědecké zařízení a další hotové produkty, které se využívají přímo ve výrobním procesu. Není pochyb o tom, že TDCA nám pomohla k prohloubení a rozšíření obchodních vztahů mezi EU a Jižní Afrikou a jednotlivými členskými státy EU. Ještě tu jsou ale další možnosti, které je možné využít a jsem se jist, že vaše delegace, až, až navštíví Jižní Afriku, takže se o tom přesvědčí. Jaké máme výzvy eh, pro exportéry z Jižní Afriky? Eh, zde máme studii, která byla provedena v roce 2002 a jedná se například o otázky akreditace, eh, netarifních překážek a legislativy, která vyžaduje Eh, fitosanitární eh, podmínky pro vývoz ryb a, eh, a, a otázka testů. Složité požadavky EU jsou obtížně pochopitelné pro malé a střední podniky v Jižní Africe. Pak bychom potřebovali také předběžné varování před možnými změnami v legislativě EU tímto zhruba tedy vidíte, jak vypadá obchodní styk mezi EU a Jižní Afrikou. Teď bychom se mohli zabývat vyjednáváním o IPA. A doposud jsem byly tedy součástí postupu IPA od samého počátku. Nejdříve jako pozorovatele nicméně, protože eh, máme velice rozsáhlou eh, dohodu už s Evropskou unii a proto jsme tedy nemuseli povinně být součástí procesu IPA, nicméně jsme byli pozváni, abychom se stali tedy pozorovateli tohoto procesu. Následně v roce 2006 eh, ministři IPA žádali, aby Jižní Afrika se stala plným členem této skupiny, aby tedy přestala být pouhým pozorovatelem. To bylo tedy sděleno Eh, ministry eh, komisy. Jižní Afrika s tím velice rada souhlasila, protože to odpovídalo i eh, období, kdy se ve středním, kdy se v poločase tedy kontrolovala ta dohoda TDCA a revidovala se obchodní kapitola a ukázalo se, že to je vhodný okamžik k tomu, abychom přistoupili tedy k procesu IPA, především proto, abychom si harmonizovali obchodní vztahy mezi skupinou zemí IPA a námi, aby tedy se eh, zjednodušil ten obchodní režim. Článek 31 ukazuje, že tedy eh, že pro země SAKO je povinné, aby vyjednávali společně, nikoli jednotlivě. A eh, proto tedy se volá po společné mechanizmy vyjednávání u států SAKO, aby tedy žádná z jednotlivých stá, žádný z jednotlivých států nevyjednával samostatně své podmínky. Jak víte, vyjednávání IPA je chráněné vyjednávání, nejen tedy pro IPU jako takovou, ale pro všechny ty skupiny eh, eh, SADEK EPA. V rámci skupiny SADEK EPA pravděpodobně víte, že minulého roku v červnu čtyři ze členů SADEK EPA Jedním z nich je Lesoto, Svazijsko a Mozambik Podepsali dočasnou EPO, což způsobilo mm, poměrně velký problém, protože Jižní Afrika je součástí SAKO a nepodepsala tuto e, dočasnou dohodu z mnoha důvodů, především proto, že e, tam byla ještě řada nevyřešených důležitých obchodních záležitostí, které bylo třeba vyřešit před podpisem takovéto dohody. Podepsání dohody vedlo k tomu, tedy poté, co Botswana, Lesoto a Svazijsko eh, tuto dohodu podepsalo a Evropská unie tedy přijala tuto dočasnou dohodu, a byly zde eh, obavy Angoly, eh, Namibie a Jižní Afriky o dalším vývoji. Šlo nám především o to, aby se neopostatněně neomezovalo, eh, neomezovaly naše podmínky pro vyjednávání, protože bychom neradi tímto se nechali poškodit diversifikaci budoucích obchodních vztahů. Nicméně, paní komisařka Eštnová se stala tedy mm, komisařkou pro obchod a přinesla novou eh, sílu, novou mízu do tohoto vyjednávacího procesu. Setkala se s ministry Sadek EPA v únoru loňského roku a souhlasila s tím, že bychom se měli zaměřit na ty dosud nevyřešené obchodní záležitosti a rozhýbali je. Pak jsme vyjednávali v Namibii v březnu loňského roku. Dosáhli jsme dohody u pěti nejdůležitějších oblastí u kterých jsme se předtím nebyli schopni shodnout. Bylo tam příklad eh, eh, bezpečnost potravin, eh, volný pohyb zboží a další témata. Klíčové dosud nevyřešené oblasti, které doposud zůstávají nevyřešené, tak to je klauzule o nejvíce preferovaném státě a bezpečnostní opatření u zemědělských výrobků, v dopise z března 2009 komisařka Eštnová eh, psala ministrům Sadek EPA, že na základě těch vyjednávání do, eh, do té doby proběhlých bude zajištěna patřičná právní jistota eh, zemím jako Botswana, Lesoto a Svazijsko. A a paní komisařka prohlásila, že ohledně Angoly, Namibie a Jižní Afriky se snažila tedy, eh, jak jen to šlo, eh, rozptýlit obavy a že, že i ty dosud nevyřešené otázky se budou projednávat, aby se dosáhlo tedy plné IPy, EPI. Angola, Namibie a Jižní Afrika očekávali, že tedy nově vyjednaná uh, ustanovení, ta opatření, budou začleněna do nové epy, předtím, než ten nový text SADEKu bude podepsán. Nicméně, ale po té uvrné schůzce, kdy se tvrdilo, mm, že nelze eh, dočasnou EPU změnit, ale že dojde k určitému prohlášení, kde se bude specifikovat, že nová opatření budou začleněna do textu té konečné epy. Třeba, že to společné prohlášení tedy bylo vyjednáno a nakonec bylo tedy jednostranně e, sepsáno ES eh, a, a neposkytuje nám e, právní bezpečí, právní jistotu, protože nebylo přeloženo do všech jazyků. Je to otázka e, provádění EPI. E, v roce 2010 v lednu e, byla notifikována VT o tom, že Eh, co se stalo a VTO prohlásilo, že eh, by ty, eh, ty dočasné epy měly být pozastaveny. A pan de Gucht obdržel od ministru Sedek tuto informaci k další úvaze. Provádění dosavadní epy by totiž porušovala celkové teritorium Sako. Eh, tím bychom porušili tři z hlavních pilířů EPI. Naše nástroje tedy nebyly schopny eh, udržet eh, aplikaci dočasných dohod EPA. Pan de Gucht vyjádřil tedy, jaké jsou jeho priority, že přešlo ratifikace těch dočasných dohod EPA. Zatím se tedy nezabýval těmito zásadními návrhy od ministrů obchody, obchodu zemí Sako. Z roku 2009 zde mám rozhodnutí e, rady, které eh, Evropské unii eh, doporučuje, aby byla flexibilní ve vyjednávání a řešila otázky, které dosud tedy nebyly úspěšným způsobem vyřešeny. Za před šesti týdny byla delegace v Jižní Africe a předseda a místopředseda delegace pro vztahy si s Jižní Afrikou žádal komisaře de Guchta o schůzku, aby ministři eh, Sadeku eh, se sešli tedy s komisí, aby tedy eh, byl, mm, byl dán politický moment, politická hnací síla tomuto dalšímu vyjednávacímu procesu. Jsem, jsme přesvědčeni, že je třeba přerušit ten implementačně ratifikační proces, že je třeba dosáhnout eh, dojednání konečných dohod. A to, co možná nejdříve, musíme vě, eh, vyřešit ty otázky, které dosud uspokojivě vyřešeny nebyly. Po 14 měsících, kdy se nic nehýbalo, jsme se minulý měsíc eh, sešli představitelé různých stran eh, tohoto procesu a doufáme, že tedy dobrá vůle z naší strany, protože my chceme rozhýbat ten proces, povede k tomu, že v krátké době se nám podaří tedy vyřešit to, co zatím ještě zbývá dokončit a že EPA si bude eh, bude schopna vyřešit problémy s obchodováním se zbožím v, v rozumně krátké době. Zde jsou se mnou také kolegové eh, z mise, kteří, kteří se zabývají obchodem a ve vyjednávání eh, dohod EPA. Ještě jednou vám si poděkovat za příležitost promluvit vás na výboru. Mnohokrát děkujeme. Well, let's open the, uh... Nyní můžeme zahájit diskusi, výměnu názorů. A nejdříve Kristiana Muscardini za EPP. Děkuji vám, pane předsedu, děkuji vám, pane velvyslanče, za eh, vaši dlouhou, velice přesnou zprávu a já jsem přesvědčena, že si musíme proskoumat velice bedlivě. Eh, děkuji za důležité zprávy ohledně eh, Sako EPA ale dovolím si vás upozornit na dva další aspekty, které eh, jsou pro nás velice důležité a leží nám na srdce. Jedná se o úlohu Jižní Afriky. Jakou úlohu chce Jižní Afrika hrát ve snaze dosáhnout pozitivního řešení eh, kola vyjednávání eh, z Doha? Zda to je takováto vůle. Za minulého funkčního období jsem sledovala různé zprávy parlamentu. V tomto výboru každý z nás měl příležitost eh, se zabývat například návrhem Evropského parlamentu i pro změnu eh, týkající se VTO. A já si myslím, že Jižní Afrika, eh, pokud souhlasí s tím, co Evropský parlament definoval jako potřebu, neboli aby tedy některé země, které už jsou tedy nově vzniklé ekonomiky, eh, by mohly být eh, chápány na jiné úrovni než eh, země, které jsou opravdu teprve rozvojové, protože jsou tu tedy země, které už se velice silně a rozhodně pustily na cestu rozvoje roz, hospodářství, zatímco jiné státy mají ještě velice hluboké problémy. Takže to je tedy to, to věčné kolo vyjednávání eh, z Doha. Eh, další aspekt, kterým jsme se také mnohokrát zabývali, zejména s komisařem Deguchtem, je skutečnost, že na africkém eh, kontinentě v poslední době dvě země, které jsou ekonomicky velice silné, jako Čína a Indie, jak bych to řekla, se pustily cestou velice agresivní politiky, nebo bych eh, alespoň tedy to stlumila na velice silnou politiku, jak co se týče tedy eh, teritoriální politiky, tak obchodní politiky eh, Evropská unie je silným spojencem pro rozvoj Jižní Afriky a celého afrického kontinentu a my bychom vždy si chtěli uchovat Eh, co možná nejsilnější a nejpevnější vztahy. Ale jak vy se díváte na tu trošku agresivní eh, pozici nebo chování eh, politiky Číny a Indie? Jak se díváte na další vývoj vztahu s EU? Pan Bert Lange od socialistů. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o EPU, domnívám se také, že bychom měli vsadit všechno na to, postupovat se všemi eh, zeměmi sadek a podepsat EPU se všemi zeměmi sadeku a nesnažit se o to, že budou eh, podepsány prozatímní smlouvy EPA. Samozřejmě v důsledku celní unie v prostoru sadek zde vznikly Eh, jiné poměry než v některých jiných regionech. A byl by nesmysl, pokud bychom s některými zeměmi této celní unie uzavírali EPI a s jinými zeměmi nikoli. Z tohoto důvodu mohu podpořit to, co říkají pan velvyslanec. Je třeba, abychom co nejrychleji se snažili o to posadit se společně ke stolu a dohodnout se na konečné podobě EPA. Já se domnívám, že také v souvislosti s tou tradicí, kterou máme při vyjednávání s Jižní Afrikou o dohodách, ehm, v souvislosti s touto tradicí je zde určitá důvěra. A to přineslo mnoho pozitivních věcí v Jižní Africe, ale také pro náš obchod. Ti, kteří ehm, to sledovali dlouho, věděli, že v 90. letech vyjednávání nebylo jednoduché. Nebylo jednoduché dosáhnout dohody s Jižní Afrikou, ale nyní zde máme určitě takový stabilní bod a my bychom neměli tento bod ohrožovat tím, že uzavřeme a prozatímní EPA a tím ohrožím, ohrozíme zájmy ostatních států v prostoru SADEK. A pane velvyslanče, mám ještě jednu otázku k jinému bodu a to, Cukr stále ještě není zahrnut do obchodní dohody. Já jsem obdržel z Jižní Afriky informace, že drobní zemědělci v důsledku zemědělské reformy v oblasti cukru jsou hodně aktivní a že otevření trhu pro cukr v EU by podpořilo proces rozvoje těchto drobných zemědělců. Mohl byste nám k tomu něco dalšího říci? Děkuji. Thank you. Lado from the Green. Děkuji, Janek Lado ze Zelených. Euh, merci, euh, monsieur l'ambassadeur. Euh, Děkuji, pane velvyslanče. Vy jste organizovali světový pohár eh, v rugby a poté Eh, ve fotbale a dvakrát jste porazili Francii. A v rugby a to, myslím, bylo velice silné politické gesto. Dnes eh, je francouzský eh, svátek, takže bychom možná neměli zacházet do těchto témat. Ale tady k tomu, o čem zde hovoříme kontextu VTO je Jižní Afrika jednou ze zemí, které hodně tlačily na liberalizaci v oblasti zemědělství. Dnes na evropské straně slyšíme myšlenku, že pokud chceme a prorazit tu slepou uličku ve vyjednáváních VTO, poté se musíme soustředit na nepříliš eh, široké věci. Možná bychom se měli soustředit na životní prostředí. A mě by zajímalo, jestli je toto omezení něco přijatelného pro země, jako je Jižní Afrika. A druhá otázka. Afrika, Jižní Afrika spolu s Čínou, Indií a dalšími zeměmi, Brazílií, jsou zeměmi, které hrají velice důležitou roli v definici moderního multilateralismu. Při vyjednávání v Kodani jsme byli svědky toho, že Čína spolupracovala s USA v rámci jiné vize multilateralismu. Spíš se jednalo o jakousi gentlemanskou dohodu. Byla to vize, kdy jednotlivé státy budou mít individuální závazky s Mezinárodním fórem. Bude existovat určité fórum, kde budou sdílet eh, tyto dohody. Eh, to je něco, co Evropská unie, co se Evropská unie snažila dlouho, ale spíše v rámci OSN, eh, kde měly být definovaná pravidla nahoře a potom členské státy to měly implementovat. Mě by zajímala vaše vize, váš přístup k této otázce. A nyní Evropa pracuje na kritériích pro udržitelnost v eh, zemědělství. Je Jižní Afrika ochotná přijmout eh, to, že by kritéria trvalé udržitelnosti měla být zahrnuta do bilaterálních nebo multilaterálních dohod, jako jsou EPI. Ještě bych chtěl požádat následující řečníky, aby byli struční pan Kampelt z EFT, Pane velvyslanče, já bych se chtěl zeptat, jak důležité pro jeho africký obchod je to, že máte vedoucí eh, postavení v, common, v Commonwealth. Eh, vidíte, eh, jste svědkem toho, že ehm, obchod v rámci Commonwealthu je pro vás důležitý. Mám, ehm, myslím především na Indii, která velmi z tohoto profituje. A dále bych se chtěla zeptat, jestli eh, váš jazyk byl pro vás jakousi výhodou v těchto obchodních vztazích. Děkujeme pan Ramsdorf Zague. Zmínil se zde Commonwealth, je velice zajímavé, že eh, v Commonwealthu to bohatství není společné. Já bych eh, chtěl pogratulovat našim jihoafrickým hostům k tomu, že zorganizovali eh, tento fotbalový šampionát ve velice těžké době, tak měli eh, Trevor Manuel. Byl zde určitý tlak v oblasti rozpočtu. Travel Manuel zvládl udržet finanční stabilitu Jižní Afriky. A to je něco, co musíme ocenit. Moje otázka je, jak se dá dále pokračovat v tom, aby se udržovala makrofinanční stabilita v Jižní Africe a aby mohly být rozvíjeny ambiciozní plány ehm, rekonstrukce. A, a druhá otázka se týká imigračních tlaků. Jižní Afrika je klíčovým hráčem, pokud je o integraci a rozvoj Jižní Afriky nebo celého afrického kontinentu. Africká republika je vystavena obrovskému tlaku z ostatních zemí, ze sousedních zemí. A v květnu roku 2008 jsme byli svědky toho, že došlo ke srážkám mezi domorodým obyvatelstvem a imigranty, především lidmi ze Zimbabwe. Moje otázka se týká toho, jak chcete eh, předcházet tomuto imigračnímu tlaku. Kolega z EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslanče. Vítám vás v našem výboru a gratuluji vám, stejně jako kolegové, a k výborné organizaci. Já jsem sledoval média na celém světě a když se podíváte na vizuální, elektronická nebo tištěná média, včetně, všichni vám drželi palce, všichni vám fandili a skutečně eh, to proběhlo úžasně. Doufáme, že se budete ucházet o olympiádu v roce 2020 a doufáme, že vyhrajete. Vím, co to znamenalo pro Jižní Koreu, a vím, co to znamenalo pro Sydney v roce 2000. A bylo to věc, velice důležité. Je to eh, ukázka toho, že jsme silnou zemí jako eh, kdokoliv jiný. A já myslím, že tímto způsobem se dostanete do elity zemí ve světě. A myslím si, že proto máte skutečně potenciál. A to je ta vůcovská role, kterou eh, vy máte, kterou od vás lidé čekají. Já si myslím, že ji plníte velice dobře. A když se podíváme na tu vůcovskou roli, chtěl bych se vás v tomto kontextu zeptat, co je možné dělat. Pokud hovoříme o EPA, je to samozřejmě komplikované. Vy velice dobře eh, chápete regionální aspekty, důležitost EPI pro Sadek a pro celý region. Ale stejně tak je důležité eh, to vidět v kontextu celého kontinentu. Každý se kouká na vaši situaci a to je tedy oblast, kde vy můžete sehrát vůči, vůdčí roli a můžete eh, pomoci ostatním zemím v regionu. Možná to není pěkná věc, na kterou se zeptat, ale to je realita. Jak zvládáte korupci? Korupce to je problém afrického kontinentu, je to také globální problém, ale v Africe je velice silný. Eh, jsem přesvědčen o tom, že to eh, děláte dobře, ale viděl jsem, že eh, před šampionátem se stavěly samozřejmě obrovské ehm, stavby a tak by mě zajímalo, jak jste řešili otázku korupce. Takže tyto dvě otázky. Vůdčí role v oblasti EPA a druhá otázka se týkala tedy korupce. Co s tím děláte? Uh, Já budu velice stručný, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem prvním člověkem, v, co řekne to, co říkám, ale já skutečně spochybňuji eh, ten způsob, jak byly utraceny peníze během šampionátu. Já si myslím, že je potřeba zde poukázat na eh, takový rozpor. Miliony eh, chudých pracujících lidí nemají tekoucí vodu, nemají kde bydlet a staví se zde obrovské stadiony. Takže já si myslím, že zde není důvod ke gratulacím. Samozřejmě Vlastníci stavebních společností na tom viděli ohromné peníze, ale nikoli chudí lidé. A chtěl bych říct velvyslanci, že je to znepokojící, že došlo ke kriminalizaci protestantů nebo demonstrantů na ulicích. A represe ze strany policie a byla nepřijatelná. Já si myslím, že to je porušení tradic eh, pracující strany eh, v Jižní Africe, která se dříve snažila eh, svrhnout nespravedlivý režim. Pokud jde o obchod, chtěl bych se zeptat velvyslance, jestli by mohl více říci o těch problémech, které jste zmínil, které Jižní Afrika měla s EPE z EPA, jaké specifické problémy to jsou. A dále, pokud jde o země, které byly připraveny podepsat EPA, e jaká je současná situace mezi vámi a jiny, jimi. A poslední věc v budoucích doha- dohodách o obchodu, jaká bude základní filozofie jeho africké vlády. A dříve zde byla tradice spíše levicová, pokud jde o hospodářskou politiku. Jaká je současná, jaký je současný přístup vlády týkající se privatizace, liberalizace služeb a tak dále? jako podmínek pro to, aby mohly být podepsány smlouvy o obchodu. Je nutné, aby se nezapomnělo na ty miliony chudých lidí v Jižní Africe. Děkuji. Nyní na závěr dávám slovo Michaelu Kašmenovi, kolegovi, který je předsedou delegace EU pro vztahy s Jižní Afrikou. Michael, mnohokrát děkuji. Už jsme překročili čas, takže prosím, Michael, buď stručný. Já myslím, že budu, eh, že, že prokážu, že stručnost je matkou moudrosti. Já jsem si říkal, že by bylo možná dobré sem přijít, protože jsme byli v Jižní Africe. Pokud jde o EPA, nebudu hovořit o ničem jiným. Pokud jde o EPA, v poslední době jsme byli v Africe a mohu říci, že investice do infrastruktury zdá se velmi přispívají k rozvoji, přispívají nejenom pro developery, ale skutečně mají pozitivní dopad na občany Jižní Afriky. My jsme byli v Jižní Africe 25. 26. května, hovořili jsme s poslanci, obě strany mluvili o problému EPA. Poté jsme napsali eh, panu de Kuchtovi a řekli jsme, že se domníváme, že by se měl setkat eh, s ministry Sadeku EPA, eh, tak aby se schromáždila ta politická vůle a bylo dosaženo konečného výsledku. Obdrželi jsme pozitivní odpověď. Jenom stručně to charakterizuji. Komisař se těší na eh, nadcházející summit EU Afrika a bude to příležitost eh, zhodnotit situaci s africkými partnery. Útvary komise eh, v současné době hodnotí možnost zorganizovat setkání s ministry Sadek EPA po letní přestávce. Já osobně vítám a tu misi nebo tu výpravu vaší, vašeho výboru. Podle mého názoru to zlepší vztahy s Jižní Afrikou a zároveň to posílí tu upřímnost a otevřenost obou stran. Je třeba, aby obě strany byly součástí řešení. Já bych byl rád, abych měl informace o vaší návštěvě. A já si myslím, že je to na mě, jestli s vámi pojedu nebo nikoli, ale eh, já bych byl rád, abyste mě informovali a pokud budu moci, rád vám pomohu při přípravě. Chtěl bych poděkovat velvyslanci za výborný přístup a za pozitivní přístup k Evropě a členským státům Evropy. Děkujeme, Michaele, velice vítáme tvůj příspěvek a nyní dávám slovo našemu hostovi, aby odpověděl na celou řadu těch otázek, které zde padly. Jsem přesvědčen o tom, že na ně můžete odpovědět stručně. Děkuji. Já pohovořím dvě minuty, požádám kolegy, aby také řekli své. Velice stručně, co se týče úlohy Jižní Afriky na africkém kontinentě, Jižní Afrika, když se stala demokracií, tak jsme se nesoustředili pouze na interní záležitosti. Uvědomili jsme si, že musíme se hrát ještě větší úlohu. I když nás to něco stálo, pochopitelně máme chudobu, neustále rozvíjíme naši společnost, to neskrýváme. Máme ohromné výzvy, které nás čekají a většina problémů je zděděných. A také některé problémy se objevují tím, jak budujeme naši zemi. Nevěříme Eh, v unilaterální společenství, ale v multilaterální společenství. I když eh, jsme se stali členy malých eh, skupin, jako například skupina BESE v Kodani nebo EPSA, kam patří také Brazílie, Jižní Afrika. To vše jsme udělali proto, abychom dále posílili multilateralismus. Multilateralismus je pro nás naprostým klíčem v zahraniční politice. Chtěl bych také říci, že Jižní Afrika sehrává také velice důležitou úlohu, co se týče stability a míru. Jižní Afrika by nebyla ostrovem prosperity, pokud bychom okolo měli samou, samou chudobu. Což je důležité nejen pro Jižní Afriku, ale pro celý region. Investujeme miliardy randů. Řešíme nejen interní problémy, ale také investujeme do eh, míru a stability, ať už je to Sudán, Zimbabwe nebo další kouty afrického kontinentu. Čili vždy zazní kritika, kam dáváte své zdroje. Zaměřovat se pouze na domácí otázky, budování fotbalových eh, stadionů, měli bychom se soustředit pouze na interní záležitosti, ne Musíme řešit nejen domácí problémy, ale zároveň musíme pochopit, že jsme součástí afrického kontinentu a výzvy celé Afriky jsou také výzvou pro Jižní Afriku. Musíme si také uvědomit, že jsme různorodý kontinent a Afrika jako taková musí být uznána jako součást celosvětového společenství, ať už je to v oblasti obchodu, mezinárodní politiky nebo sportu. To je velkou motivací naší země. Co se týče vyjednávání v Doha, tak požádám kolegy, aby se k tomu vyslovili. Jsme velice zaangažovaní eh, v vyjednáváních VTO, v vyjednávání Doha a zcela jistě se chceme zabývat otázkou dalšího vývoje těchto jednání. Teď požádám své kolegy, aby se vyslovili k dalším otázkám. Co se týče vyjednávání v Doha, jak víte, Jižní Afrika byla vždy velice aktivní a aktivně podporovala vyjednávání v Doha. Pokračujeme v našich snahách, aby došlo včasnému ukončení vyjednávání Doha. Stále si myslíme, že bychom mohli mít eh, skutečně rozvojové kolo vyjednávání. Účelem bylo, aby se řešily otázky potřeb rozvojových zemí to plně podporujeme, tak jak to naznačil pan velvyslanec. Náš pohled je multilaterální, takže bilaterální dohody jsou pro nás druhořadé. Co se týče trvale udržitelného rozvoje, dáváme přednost dohodám multilaterálním na úrovni VTO a pouze v druhém plánu máme bilaterální dohody, kde chceme maximálně omezit Um, otázku vyjednávání, protože jinak bychom měli spoustu různých vyjednávání a dohod. Eh. Zazněla otázka cukru. Jak víte, Jižní Afrika je diskriminována vůči většině zemí, především rozvojových zemí, ti mají přístup na evropský trh, mají preference v oblasti cukru, takže my nemáme žádné ústupky. Jak víte, ten rozvojový dopad bude ohromný. 30 tisíc malých pěstitelů cukru je zapojeno do výroby a jedna z otázek, kterou chceme řešit, abychom měli stejný přístup na trhy s cukrem jako ostatní země. Dále nevyřešené problémy Máme tři hlavní problémy, které se objevují v rámci EPA. Jednak je to přístup na trh, Jižní Afrika, když jsme věnovali e TDCA, tak jsme měli omezený eh, přístup k zemědělským produktům a zpracovatelským produktům. Tyto otázky bychom chtěli znova řešit. Doufáme, že otázka přístupu na trh bude hlavní součástí plné EPA. Dále doložka o preferovaných zemích, eh, týká se to především vztahu se třetími zeměmi. A další nevyřešený problém je současná EPA chce vytvořit eh, určité struktury. Máme nejstarší celní strukturu a také SEDEK. Nechceme vytvářet nové instituce, instituce, o které se snaží, je dočasná EPA. Děkuji mnohokrát, pane velvyslanče, a chtěl bych poděkovat i vašemu kolegovi z vaší mise. Byl to, byla to užitečná vyměna názoru, určitě to není naposled, budeme v kontaktu, těšíme se na přípravu naší delegace. Chtěl bych eh, jenom zdůraznit, že to je první delegace našeho výboru do Afriky, takže se těšíme, že to bude úspěch, těšíme se na plodnou práci, také se těšíme na vaše příspěvky, aby tato delegace, aby naše mise byla skutečným úspěchem. Ještě jednou děkuji. Tím končím naše zasedání. Ještě máme neveřejné jednání eh, s generálním ředitelem generálního ředitelství pro obchod s panem Davidem O'Sullivanem, takže tím končíme veřejné zasedání před letní přestávkou. Všem vám přeji hezkou dovolenou. Prosím, užijte si své dovolené a nyní bych požádal ty z vás, kteří nebudou součástí neveřejného jednání, abyste co možná nejrychleji opustili tuto místnost.